So, meine Damen und Herren, bitte. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli zavčasu začít. Máme dnes před sebou nabitý program. Nejprve bych vás zde chtěl všechny přivítat a chci tady přivítat především kandidátku na komisařku pro obchod Cecily Malstremovou. Vítejte. Dále mi dovolte několik málo slov úvodem. Chtěl bych pouze připomenout pravidla, která budou platit pro dnešní slyšení. Pravidla jsou stanovena jednacím řádem. Jde o přílohu číslo 16 k jednacímu řádu. Zde je stanoven mimo jiné jazykový režim pro dnešní slyšení. K dispozici již dnes máme písemné odpovědi na otázky, které jsme kandidáce na komisařku předem položili. a paní kandidátka nám na dotazy odpověděla. Dnes tedy můžeme přistoupit k tomuto slyšení. Budeme mít k dispozici 180 minut. Paní Malstromová na úvod vystoupí s desetiminutovým projevem a následovat budou ústní dotazy. Celkově budou moci kolegové poslanci položit 45 otázek. Rád bych poukázal na to, že máme velice přísný časový režim a proto budu pečlivě sledovat dodržování řečnické doby. Ještě než řečnická doba každému z vás uplyne, budete zvukově upozorněni a po vypršení času vám bude odňat mikrofon. Musíme dodržet tato pravidla, protože jinak by nebylo možné, aby slyšení proběhlo ve své úplnosti. Paní eh, komisařka bude mít na začátku 10 eh, minut, poté budou následovat dotazy poslanců za každou politickou skupinu. Každá politická skupina bude mít k dispozici pět minut na položení svého dotazu. Bude to znamenat minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, další minuta na následnou otázku a pátá minuta na odpověď ze strany kandidátky. Následné otázky bude možné pokládat pouze během prvního kola. V druhém kolu budeme mít k dispozici tři minuty, minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. A tím bych vás chtěl všechny poprosit, abyste se na to koncentrovali, na tato pravidla, tak, aby toto slušení mohlo proběhnout tak, abychom na závěr mohli přijmout kvalifikované stanovisko o tom, jestli kandidátka Cecilie Amström je eh, vhodnou kandidátkou na komisařku nebo ne. Takže tolik eh, k těm časovým eh, lhůtám a byl bych rád, kdybychom se toho mohli držet. Nechci teď ale také nutit kolegy k tomu, aby v důsledku toho mluvili co nejrychleji, asi si umíte představit, že to může být velmi komplikované pro tlumočníky, takže prosím, snažte se skondenzovat vaše otázky a e, snažte se tedy držet ten časový limit. A ještě poslední organizační poznámka. A sice to, že e, toto slyšení je přenášeno e, živě na webových stránkách Evropského parlamentu. A stejně tak se pořizuje videozáznam celého tohoto zasedání. A nyní tedy, dámy a pánové, vážení kolegové, máme před sebou velmi ambiciozní program, ale já jsem si jist, že tady na výboru pro obchod to dobře zvládneme, podobně jako při jiných eh, schůzích. Máme tady také hosty z výboru pro zahraniční záležitosti a pro eh, eh, rozvojovou pomoc. A oba tyto výbory budou mít, nebo ten eh, výbor pro rozvojovou pomoc bude mít právo na jednu otázku, výbor pro zahraniční záležitosti na dvě otázky. Tím uzavírám toto, tyto organizační pokyny a nyní Paní Malström, eh, můžeme hovořit o tom, že obchod je katalyzátorem hospodářského rozvoje v Evropské unii, ale také globálně na celém světě. A myslím, že je evidentní, že obchod v globalizovaném eh, světě potřebuje pravidla. A o to asi půjde, jak eh, se zasadit o vynucování těchto pravidel. Nedávno eh, bylo provedeno eh, šetření nebo průzkum o tom, jak je vnímána obchodní politika ve Spojených státech a čím dál tím eh, lidí se na to dívá kriticky a mají spíše skeptický postoj vůči obchodní politice. A strach, který asi tady se objevuje, se týká toho, že se lidé bojí, že stojí na špatné straně globalizace. A proto si myslím, že rozhodující e, v našem úsilí by mělo být to, aby ta obchodní politika neprobíhala ku prospěchu několika málo, ale ku prospěchu většiny občanů. A to si bude vyžadovat e, větší míru transparentnosti a také vedení dialogu s občanskou společností. A to mnohem více, než tomu bylo v minulosti. A já jsem pevně přesvědčen o tom, a mnozí kolegové se mnou asi budou souhlasit, že obchodní politika by se měla opírat o důvěru. A v tom duchu bychom se měli snažit i formovat. A proto to také souvisí s vaší rolí, eh, jak Eh, získat znovu důvěru obchodní politiku jako Evropské komise a provádět co nejtransparentněji. Takže kromě otázky transparentnosti je ještě eh, tady otázka spravedlivého obchodu. I to je pro náš výbor eh, stejně důležité, protože odstraňování obchádek, ob, překážek obchodu, jak to prosazoval pan Ricardo, asi samo o sobě nestačí a lze o to, aby se také stanovily podmínky pro to, aby obchod eh, vedl k prosporitě všech skupin obyvatelstva na celém světě. Proto si myslím, že bychom se měli dívat i na jiné než ty klasické oblasti obchodní politiky, ale také na eh, pracovní podmínky, na ochranu životního prostředí tak abychom nehovořili jenom o svobodném obchodu, ale také o spravedlivém obchodu a to by se mělo promítnout do eh, obchodních dohod, které se teď eh, v blízké budoucnosti budou vyjednávat. Takže transparentnost, spravedlivý obchod, to by mělo tvořit rámec pro to eh, našemu výboru leží na srdci nejvíce. Já jsem si jist, že kolegové sdílejí tento eh, postoj a těším se, paní Mastren, co k tomu budete chtít říct a tímto vám dávám slovo.